Bien. bien. Buenas tardes. Vamos a, a dar comienzo a esta mesa. Dobré odpoledne. Přejdeme tedy k počátku naší pracovní skupiny, která se bude zabývat jednotným trhem regulací a cenami energií. Myslím si, že to je opravdu skvělá příležitost pro všechny přítomné, Eh, já se omlouvám, ale nefunguje tlumočení do angličtiny, takže budeme muset chvilku počkat. Takže mám to zopakovat? ¿no? Teď už funguje angličtina, takže už můžeme začít. Takže ještě jednou dobré odpoledne. Jen jsem chtěl říct, že to je opravdu skvělá příležitost na to, abychom mohli hovořit o politikách týkajících se energie. Na ještě počkáme. Tak co, už to funguje nebo ne? Takže, jak jsem již řekl, budeme hovořit o jednotném eh, energetickém trhu, regulaci a cenách. Mám tady kolegyně Dinulanu Valek, Valean, která bude hovořit stejně také jako pan Feliz Lavilla. Stejně také bude hovořit pan Strauss. A po těchto příspěvcích samozřejmě otevřeme rozpravu, to znamená, že doufáme, že se všichni zúčastníte. Vždy vás poprosíme, abyste řekli své jméno a poté se vyjádřili nebo položili otázku, nebo jak se budete cítit. Takže v tuto chvíli bych předal slovo mé kolegyni. Uh, thank you, colleague. I can... Děkuji za slovo. Milí kolego, všechny vás u nás vítám a děkuji vám za to, že jste se zúčastnili naší pracovní skupiny o jednotném trhu v oblasti energetiky, konkurenceschopnosti a stanovování cen pro energie. Jsem nesmírně potěšena tím, že s panem Mareska Lanajou má možnost spolu předsedat této naší pracovní skupině, je to člen kongresu španělského a pan Vila Martinez je zpravodajem pro naši skupinu, rovněž mu děkuji za účast. Budeme hovořit o následujících záležitostech o věce, které v podstatě po mnoho let jsou zásadní oblastí práce Evropského parlamentu a budou hrát důležitou roli v oblasti energetiky. Jsme začali římskými smlouvami v oblasti uhlí a ocele společného, společného společenství. Ovšem záležitost se stala zásadní v 70. letech, kde se nám nepovedlo dostáhnout do společného trhu v této oblasti. 30 let později, o 30 let později jsme začleni do Lisabonské smlouvy první článek, který se dotýká této oblasti, ovšem to nestačí. Dneska pracují tři pracovní skupiny, které se budou věnovat výzvám v této oblasti energetiky. Naše pracovní skupina se zaměří na to, co bychom mohli udělat my u nás v Evropské unii, u nás doma pro posílení energetické bezpečnosti, ochranu životního prostředí a dosažení rozumných cen pro naše spotřebitele. To znamená, že chceme dosáhnout skutečně fungujícího společného trhu v oblasti energetiky. V Evropském parlamentu jsme přijali mnoho eh, různých zákonů na evropské úrovni. Posledním, ne, takovým nejzásadnějším mm, byl třetí energetický balík eh, z loňského roku. Ovšem je zde problém v oblasti realizace těchto balíků. To je jedna záležitost a zároveň je to nástroj v oblasti konkurenceschopnosti, hospodářské soutěže, které bychom mohli využít. Ovšem, trhy jsou koncentrovány, bohužel zde nemáme nějaký, nějakou přeshraniční spolupráci, která by byla opravdu aktivní. Politika v oblasti daní se využívá rovněž v oblasti energetiky, to je nástroj, který ovšem je především v rukách členských států. Čili když vezmeme v potaz všechny tyto tři záležitosti, právě těm bychom se měli věnovat naší pracovní skupině. Otázka zní, jak bychom mohli skombinovat práci na evropské z národní úrovni, tak abychom opravdu dosáhli společného, skutečného společného trhu, který bude efektivní a poskytne rozumné ceny pro konečného spotřebitele. Těšíme se na vaše příspěvky v tomto ohledu všechno si zapíšeme, protože Evropský parlament začne brzo pracovat na zprávě v oblasti akčního plánu pro energetiku pro léta 2011 až 2020. Zároveň čekáme na návrh Evropské komise ohledně budoucnosti evropské energetické infrastruktury. A nyní bych poprosila zpravodaje pana La Vilna Martineze, který je, který je zpravodajem pro naši pracovní skupinu, aby pokračoval. Děkuji, paní předsedkyně, pane předsedo a kolegové. Rád bych začal tím, že bych řekl, že si myslím, že toto setkání je velmi zajímavé pro všechny členské státy. Jednotný eh, energetický trh je zcela zásadní pro celé evropské společenství a aby mohl existovat dobrý jednotný trh, kde bude fungovat také hospodářský hospodářská soutěž, potřebujeme samozřejmě velmi dobré elektrické energetické distribuční sítě, protože bez nich nebudeme moci zajistit jednotný evropský trh pro energetiku. Ještě před několika lety jsme my jako Evropa mohli určovat, jakým způsobem se bude nebo kam se bude ubírat technologie, ale již nesvíte, že se situace změnila. To znamená, že pokud my chceme být na té vedoucí úrovni, tak opravdu potřebujeme jednotný energetický trh. Viděli jsme to také na setkání v Kodani. Musíme mít společný postoj. A pokud nebudeme rozhodovat to okamžitě, tak nebudeme moci přijímat další rozhodnutí, rozhodnutí na světovém trhu. Když hovoříme o energii, tak musíme také hovořit o příležitostech pro inovaci a nová pracovní místa. Evropa musí definovat v tuto chvíli, jak bude zajišťovat udržitelnost a energetické zásobování. To znamená, potřebujeme obnovitelné zdroje energie. Myslím si, že jsme učinili spoustu strategických chyb a tuto chvíli musíme zajistit, aby spotřebitelé a podniky dostávali dobrou nízkouhlíkovou udržitelnou energii. Výzev v oblasti v energetiky je v tuto chvíli velmi mnoho, včetně eh, mohu zmínit například klimatické změny, snižování pracovních, počtu pracovních míst a tak dále. Proto potřebujeme lepší, lépe fungující energetické sítě a proto jsme také připravili novou energetickou strategii. Potřebujeme vnitřní trh pro energie, potřebujeme nízkouhlíkové energie a to jsou ty hlavní cíle. Ta energie musí být také konkurenceschopná a musí být udržitelná. Potřebujeme jednat koherentním způsobem a potřebujeme také reagovat na současné výzvy. Potřebujeme také více interkonektivity, jednotný trh, jednotné sítě. To jsou jediné způsoby, jakým budeme moci udržet naši konkurenceschopnost na světových energetických trzích. Samozřejmě cesta je ještě velmi dlouhá, protože potřebujeme energie, které budou čisté, které budou levné a které budou udržitelné, ale musíme být vůdci, musíme mít jasno, musíme si stanovit jasné cíle a proto v nových regulacích musíme zajistit, aby nové infrastruktury byly finančně podporovány. Aktuální ekonomická krize nám v tuto chvíli ukazuje, jak jaké, jaký důsledek má nedostatek eh, regulace. A proto Evropská unie musí udělat všechno proto, abychom zajistili bezpečné zásobování a dodávky energie pro celé evropské společenství, protože pokud toho nedosáhneme, tak nebudeme konkurenceschopní a nebudeme moci zajistit bezpečné dodávky energie. Společné energetické sítě se rozvíjí velmi pomalu a proto bychom měli konečně opravdu jednat, ne a pouze hovořit, protože svět se točí a my nemůžeme čekat. A kromě toho, tato ekonomická a hospodářská krize poukazuje na to, že potřebujeme energii, která bude účinnější, bude efektivnější. A na základě vyšší interoperability a interkonektivity budeme jistě konkurenceschopnější a to všechno povede samozřejmě k lepší nebo k vyšší spokojenosti spotřebitelů. Jak jsem již řekl, interkonektivita je velmi důležitá, protože ještě stále neexistuje. Dále OS říká, že milion a půl lidí nebo pardon, 1500 milionů lidí v dnešní době ještě stále nemá přístup k energiím. A to by mohl být jeden z našich eh, dalších cílů. To znamená solidárně přistoupit k tomu, aby i tito lidé měli přístup k energii. Musíme spotřebovávat méně, ale energii, která bude čistější, konkurenceschopnější, udržitelnější a tím také e, je schopná vést nebo vytvářet vyšší bohatství. A samozřejmě takto silné důvody jistě povedou k velmi důležitým akcím a jednáním. Evropa 27 členských států musí přestat pouze hovořit, musí jednat, protože se nacházíme opravdu v období hospodářské a ekonomické krize a musíme jednat, musíme se zaměřit na obnovitelné zdroje energie, které jsou budoucností našich synů, našich vnuků a my se musíme snažit udělat všechno pro to, abychom našim potomkům zajistili co nejlepší budoucnost. Děkuji. Gracias, Feliz. Eh, děkuji a předáváme slovo panu Straučovi. Děkuji kolegovi. Máte slovo, kolego. Děkuji, děkuji za slovo. Já jsem nesmírně rád, že máme možnost eh, zabývat se strukturálními záležitostmi, které naše banka v pět hodin vydala. Hm, my jsme podobně jako v minulosti reagovali na záležitosti, které se dotýkají ekonomiky a které jsou pro nás důležité a které jsou zároveň důležité pro vás v oblasti energetiky. Tato zpráva, která se dotýká energetických trhů a <clears throat> energetiky obecně, to je to znamená, to je téma našeho setkání. Díváme se na to z tržního hlediska, z oblasti monitoringu v této oblasti, ale zároveň nás zajímají to, jakým způsobem to má dopad na občany a na jejich kupní sílu, pokud je o stanování cen v oblasti energetiky. Tato zpráva je docela rozsáhlá. Podíváme se na celkovou strukturu, to znamená, jednak jsou to energetické trhy, strukturální záležitosti, určitý rozvoj v posledních 15 letech. Dále je to dopad na ekonomické aktivity v této oblasti, dále například výkyvy eh, cen rob a jejich dopad na tržní ekonomiku, na rozvoj ekonomiky. A ve třetí kapitole se díváme na dopad těchto trhů, cen, energetiky, inflace a tak dále. A vzhledem k tématu našeho dnešního setkání, toto je právě část, na kterou, na kterou se zaměřím v rámci své krátké prezentace. Na dalším slajdu se můžeme podívat na takový konceptuální pohled, ten malý pohled, konceptuální pohled dopadu cen v oblasti energetiky na inflaci a vidíme zde například dopady toho mm, prvního stupně a druhého stupně. Ty první fungují buď přímým způsobem, to znamená, že ceny energií mají dopad na spotřebitele, to znamená na uživatelské ceny a poté nepřímý dopad, jakmile energetické nebo ceny energie jsou vstupem pro produkci, tak samozřejmě, že to poté má dopad i na ceny pro spotřebitele a dále je to dopad takového spíš té druhé úrovně, to znamená ceny energií, které mají dopad na různé typy chování, očekávání v oblasti inflací, mzdy a tak dále. Když se podíváme na přímé dopady, to znamená mm, ta první úroveň například cen ropy. Vidíme zde, můžeme se podívat, to znamená na jednotlivých sloupcích, příspěvky nebo jednotlivé komponenty, ceny, mm, dále jsou to daně, ceny ropy a na, ta linie zobrazuje celkový vývoj. Vidíme zde to, že v podstatě hlavní zdroj, pokud jde o navýšení těchto cen v posledních desetiletích, byla cena syrové ropy, která narůstla na 41 centů z 10 centů posledním období. Když se podíváme na marže v tomto období, to znamená, pokud jde o rafinerii nebo distribuční ceny, vidíme, že tam nedošlo k nějakým velikým výkyvům, bylo to relativně stabilní. Druhým hlavním zdrojem, nebo jedním z hlavních zdrojů, pokud jde o zvýšení cen v této oblasti energetiky, jsou daně které se zvýšily rovněž zásadním způsobem v posledním desetiletí. Zde vidíme ten nárůst, který byl způsoben především například spotřební daní nebo DPH. Daně rovněž představují jednoho z největších článků v rozdílu cen energetik, v oblasti energetiky v, v zemích Evropské unie. Když se podíváme na další záležitost, tak to je v podstatě určitý přechod mezi cenami ropy až na spotřebitelské ceny. Na tomto diagramu vidíme eh, tři dopady této oblasti. Když se podíváme na nárůst z 10 cent, pokud jde o rafinovanou ropu v oblasti v EU eh, e a podíváme se, jaký to má dopad na ceny spotřebitelů, tak vidíme, že ten dopad je v podstatě ten desetiprocentní, opravdu vidíme, že k němu došlo a že došlo opravdu k rychlému nárůstu. Znamená, že těch 50% došlo k tomu nárůstu ve dvou týdnech a těch 10 centů nebo ten nárůst vidíme v rozmezí 6 až 9 týdnů. Zásadní je, že zde nevidíme nějaké asymetrie nebo nějakou eviden, nějaký důkaz pro asymetrický rozvoj. To znamená, že nemůžeme říci, že ceny reagují mm, nějakým způsobem nebo že by tam došlo k nějaké asymetrii, pokud jde o nárůst spotřebitelských cen ve vztahu k těm původním cenám. Když se podíváme na eh, kapalný plyn, tak vidíme další důležitou nebo další dvě velice důležité komponenty, které hrají roli v oblasti ceny, v oblasti energetiky, to znamená elektřina, elektřiny a plynu. Vidíme zde nárůst 1,8 u spotřebitelského koše. Na tomto diagramu vidíme, především pokud je o celkový dopad této oblasti, je to, ten rozdíl v cenách, v úrovni cen elektřiny v eurozóně, tak ten je vyšší než například u plynu. Na pravé straně ten diagram ukazuje poukazuje na určitou konvergenci, to znamená, že ceny plynu konvergují, zatímco tento jev nevidíme v oblasti cen eh, elektrické energie. Další záležitost, která je důležitá v oblasti cen elektřiny a plynu, Pokud jde o tyto rozdíly a důvody, které vedou k těmto rozdílům, jednak jsou to náklady, daně a samozřejmě marže a konkurence konkurence, hospodářská soutěž. Na základě našich analýz vidíme, že zde, jakož i u kapalného plynu, jsou to právě daně, které hrají důležitou roli, když ten dopad je zde mnohem menší. Další komponenty, pokud jde o náklady, to znamená například náklady v oblasti sítě, ty hrají menší roli v oblasti plynu, i když eh, ty rozdíly v cenách jsou zde menší než u elektřiny. A nyní se podíváme na záležitosti, které jsou důležité pro celkovou politiku v této oblasti i pro náš workshop, to je eh, role konkurence v oblasti cen. Už jsme o tom hovořili v minulosti a všichni víte, že ty první obtíže máme především v oblasti měření konkurence, protože jsou zde určité rozdíly mezi de jure a de facto konkurencí na energetickém trhu. Dalším problémem je to, že samozřejmě, že jsou součástí určité produktivní, určité produkční sítě, vidíme zde určité monopoly, přirozené monopoly, to znamená, že zde musí být určitá regulace, zatímco to, ta oblast regulace v EU není optimální. Za posledních deset let jsme viděli značný pokrok, pokud je o regulaci těchto energetických trhů v Evropě. Ovšem, i v této oblasti ještě existuje prostor pro další dezintegraci nebo další hospodářskou soutěž, rozsáhlejší hospodářskou soutěž a takzvaný unbundling v oblasti vlastnictví. Na levé straně vidíme ty tři indikátory v oblasti konkurenceschopnosti, to znamená, vidíme ten podíl těch tří největších společností na trhu na s energiemi, když to porovnáme například s dopravou nebo retailovým sektorem, malobchodním sektorem v této oblasti, který je relativně decentralizovaný, tak v této oblasti eh, plynu, jakož je trhu s elektřinou. Tyto tři veliké společnosti představuje asi 60 trhu, což je dostat, hm, řekl bych, relativně vysoký stupeň koncentrace v rukách těchto tří velikých společností. Pokud je o tuto zprávu, můžeme se podívat rovněž i na empiricko, empirické důkazy, které bychom mohli vysledovat v této oblasti liberalizace trhu a snižování cen. Rovněž se zdá, že ta liberalizace, jež nastala v minulosti, opravdu pomohla snížit ceny pro spotřebitele. Tady vidíme tabulku, jež se týká jednak elektřiny, jednak plynu a srovnáváme oranžové a zelené sloupce a potom u těch modrých tam je porovnávání s začátkem 90. let, čili vidíme 10% eh, jsme platili eh, navíc, dnes je to méně než třetina. Tedy v tom smyslu je liberalizace opravdu prospěšná pro spotřebitele. jednou z těch záležitostí, na niž se rovněž musíme dívat v tom kontextu, je historický vývoj vztahu cen ropy k cenám plynu a elektřiny. Víme, že ceny plynu opravdu více-méně sledují ceny ropy, a to je vidět v té levé tabulce, ale když to porovnáváme s tekutými palivy, tak pak mm, 6 až 8 měsíců najednou vidíme to spoždění těch cen plynu, jež by následovaly na, po e, trzích. Čili tady e, plynové trhy fungují pomaleji. A nyní porovnáváme-li s elektřinou, tak vidíme značný rozdíl mezi cenou e, velkoobchodní a cenou maloobchodní, kterou platí spotřebitel. Po levé straně tady vidíme ceny ropy a ceny burzovní ceny elektřiny, čili vlastně tu cenu elektřiny, tu velkou obchodní. A tady vidíte, je poměrně těsné sepnětí těchto dvou, což se rovněž dá vysvětlit cenami plynu. Naopak po pravé straně vidíte jednak cenu ropy a spotřebitelskou cenu elektřiny. A tady vidíte, že z důvodu regulace tohoto trhu cena elektřiny je mnohem stabilnější a není tam ten efekt toho jakoby na, té návaznosti. I když nesmíme zapomínat na to, že celé ty burzy energetické a velkoobchodní trh, i tam se změnilo chování cenové, i z hlediska konečného spotřebitele už nemáme tolik dlouhodobých smluv, což znamená, že cena pro spotřebitele se rovněž už mění častěji, než tomu bývalo v minulosti. Doposud jsme hovořili o přímém dopadu, o tom dopadu prvotním, který je zřejmý na první pohled. Nyní, abych ten obraz dotvořil, tak vám k tomu znázorním i ten efekt toho druhého kola, jak mu říkám, čili něco, co přichází navíc k tomu bezprostřednímu vlivu, totiž důsledek dopadu eh, cen ropy na inflaci, na další ceny ropy. A to se dále chce eh, vysledovat, když eh, vyšší ceny ropy znamenají vyšší výdaje na energetiku v spotřebitelském košíku. Druhý prvek, který z toho eh, se zdá vyplývá, je, jsou ty zprostředkované dopady Celkové cen ropy na inflaci, kromě těch bezprostředních dopadů, jež jsem už popsal, máme i ten dopad, který potom se vytváří vůbec tím určitými očekáváními inflačními, eh, pohybem eh, platů a tak dále. A tam vidíte, je to čtvrtina procentního bodu. A pak dopad eh, platů ta reakce na ceny energetiky, tam je rovněž velice důležitý dopad na celkovou inflaci. Což vlastně mě přivádí k tomu všeobecnému politickému poselství, jež vyplývá z té zprávy. A jsou to tři body. Na začátku jsem předeslal, že se na to díváme z hlediska makroekonomického a rovněž z hlediska monetární politiky. Tady můžeme pouze říci, že u těch prvotních dopadů, tam se v monetární oblasti dá udělat poměrně málo um, z důvodu toho, jak funguje hospodářství. Ale v těch efektech druhého řádu se dá stabilizovat eh, inflační očekávání, to se snaží dělat i OECD a tady, když se na to podíváte, tak dopad na změny cen energie na inflaci se za posledních deset let zmírnil. Tedy je důležité pokračovat takovémto utváření politiky, ale zároveň tuto odpovědnost musí sdílet i ti, jež určují platy, tak aby sociální partneři se cítili spoluzodpovědní a vyhýbali se tomu efektu druhého řádu a nátlakům na inflaci a celkově schopnost eurozóny a hospodářství euro, státu eurozóny co se týče inflačních fluktuací, tady jde o stabilní chování monetární politiky, ale celkově strukturální utváření politik tak, aby se e, podporovala energetická úspornost a vytvářela energetická politika tak, aby byl dopad na fluktuace cen energie mak z makroekonomického hlediska co nejmenší. Děkuji za pozornost. Eh, Děkuji pane Rolfe. Teď bychom tedy začali naší debatu. Už je tu první řečník, který se, který se přihlásil o slovo z Irska, pan Simon. Máte slovo. Uh, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já jsem představitelem irského parlamentu, ale bývalý europoslanec. Mám tady pár otázek na náš panel a vím, že mám pouze tři minuty, rovněž bych rád něco řekl. Za prvé, vztah vzájemný mezi zeměmi, ta propojenost, což je velice pro Irsko důležité, protože je to ostrov. A já bych chtěl slyšet názory, jak bychom měli podpořit, kdo by měl ty, tu propojenost ovládat a jak bychom to měli cenově promítat, abychom měli společnou cenovou politiku v, ve všech evropských zemích právě z hlediska propojenosti evropských sítí. Jak bychom to rovněž měli vnímat? Ani se nezmiňujete, alespoň do posud, o biopalivech v těch prezentacích. A já se domnívám, že biopaliva se hrajou důležitou roli, jistě z hlediska například těch smíšených elektráren a v sektoru dopravy. realita je taková, že každá země k této problematice přistupuje odlišně a navíc společný trh v biopalivech neexistuje. Podíváme-li se na trhy v etanolu. Některé se snaží o ní malé dovozní tarify, aby tam eh, nějakým způsobem zabudovali cenovou výhodu. Jiné země naopak mají vyšší dovozní tarify, například jak se chová Británie a Švédsko na jedné straně a Německo, Portugalsko, Španělsko na straně druhé. Tady vidíme úplně odlišný přístup k této problematice domácí výroba biopaliv tedy je podporovaná jinak. A to vlastně jde proti tomu trendu sjednocovat trh. Pak jsou země, jež dovážejí levný etanol a pak to budou vyvážet znovu v rámci Evropské unie, což vlastně vytváří nefér hospodářskou konkurenceschopnost, kde jiné země nepodporují například u sebe ani biodiesel, ani bioetanol, takže tady bych rád, aby se pan k tomu vyjádřil. A nyní k otázce oddělování vlastnictví eh, těch eh, sítí od výroby energie a mm, pomocných eh, provozů v celé řadě zemí máme ještě mocné energetické firmy, které stále ještě vlastní vše v tom energetickém řetězci, jak tu kapacitu výroby, tak distribuci, tak pomocné. A já se chci panelu zeptat, zda chcete pokračovat, zda si myslíte, že je žádoucí pokračovat v tom takzvaném unbundlingu, čili oddělovat ty hráče hospodářské na trhu. A poslední věc, již jsem chtěl říci. Veliké obavy jsem eh, ve mně vzbudila ta, to plenární zasedání, když se mluví o té úmluvě o energii v rámci Evropské unie. Tady bychom mohli strávit mnoho času a mnoho úsilí i politického kapitálu tím, že bychom se snažili dohodnout nějakou energetickou smlouvu ale my bychom spíš měli investovat tuto snahu do praktických věcí, které by se mohly už realizovat, do budovy vzájemné spolupráce mezi zeměmi v rámci toho, co už v legislativním rámci existuje, o co se můžeme opřít, například Lisabonská smlouva, protože já to mohu říci, alespoň z hlediska mé země, alespoň a mé soukro- sousedící země, že v nejbližších deseti letech by jakákoliv smlouva byla těžce prosaditelná, takže i když by taková oficiální smlouva nebo umluva byla velice žádoucí, jelikož je poměrně nereálna, tak si myslím, že by bylo lepší se soustředit na ty praktické věci, abychom měli nějaký dosažitelný rámec, němž bychom jich dosáhli. Děkuji, pane Kouny. Přidáme slovo hned panelistům. Ale ještě předtím, co se týče té propojenosti a interkonektivity, tak já jako španělský poslanec mám na to následující názor. E, u nás máme pouze dvě a půl procenta interkonektivity a to pouze s Francií. A když se stanoví cíl 10%, tak to samozřejmě už eh, je spojeno s problémy konkurenceschopnosti. Co se týče plynu, tak eh, také dosahujeme je pouze 4% a je pravda, že naše schopnost dodávat kapalný ropný plyn pokud bychom tedy tuto schopnost měli, tak eh, jsme samozřejmě mohli přispět k vyřešení krize, která vznikla ve chvíli, kdy Ukrajina přestávala dodávat plyn, ale bohužel tomu tak nebylo. To znamená, že my souhlasíme, že je velmi důležité podporovat a vytvářet nové infrastruktury. Ale stejně jako říkal můj kolega, jsme si jistí, že potřebujeme hlavně státní subvence, státní pomoc, protože jinak ta infrastruktura se opravdu nezlepší, co se týče eh, těch systémů TCL a ISO. Ve Španělsku si myslím, že tyto systémy zatím fungují velmi dobře. Myslíme si, že je to v každém případě systém, který přispívá ke stabilitě. Jde tedy o státní podnik. Eh, je to určitý monopol, který ale opravdu přispívá ke stabilitě stabilitě. Myslíme si, že je to eh, dobré řešení, ale jak pan eh, Kouny říkal, samozřejmě bylo by potřeba dále podporovat vytváření a zlepšování dalších infrastruktur, dalších sítí, eh, dalších, řekněme, těch správních sítí, těch podniků, které spravují sítě a infrastruktury. Slovo má moje kolegyně. I am, uh... Já, já jsem v Evropském parlamentu členem skupiny liberálu ALDE a tedy pracuji rovněž jako členka výboru pro eh, průmysl a už eh, mám eh, mandát po druhé. Jsem z Rumunska a proto se snad na celou věc dívám z trochu jiného pohledu. Celá problematika právě energetických trhů, protože Rumunsko není členem eurozóny problém té interkonektivity. O tom se na evropské úrovni mluví velice intenzivně. Se o něm jedná právě poté, co docházelo, začalo docházet k plynovým krizím, kde jeden stát vlastně byl, měl zimu celou, celou zimu, neměl plyn právě kvůli Ukrajině a Rumunsko nebylo ani propojeno s Bulharskem a Bulharsku chyběl plyn a kdyby Rumunsko s ním bylo propojeno, tak my bychom byli schopni eh, přesměrovat a tomu Bulharsku ten plyn dodat. Takže já vycházím právě z toho pohledu a komise navrhla, že bychom vypracovali zprávu a zároveň měli rozpravu v Evropském, v Evropském parlamentu, uspořádali právě rozpravu o zprávě o bezpečnosti dodávek plynu. To je zpráva pana Vidalkvadase, stále ještě se o ní diskutuje, ale jde tam právě o propojení sítí. A říká se, že by to mělo být povinné. a že by vlády členských států pak se mohly sami rozhodovat, kam budou investovat své prostředky a komu pomůžou a jak. Ale každý členský stát by byl povinen na určité úrovni splnit kritéria, jež zajistí energetickou bezpečnost na určité míře. A nyní otázka nějakých stimulů, hospodářských stimulů, aby se investovalo do těch propojenostních ehm, článků, ještě propojí. Já sama se osobně domnívám, že takové eh, hospodářské stimul existovat musí, že ten trh to sám nevyřeší. My se sice představujeme, že by to trh udělat měl, ale bylo by zajímavé, kdybyste přispěli svou vlastní zkušeností. Zda země budou lépe reagovat, bude-li na trhu určitý počet pobídek. A to vlastně je těsně propojeno s tím, co jste zde říkal o tom, že existují státní firmy, existují národní trhy, které jsou stále ještě velice rigidní, které se vzpírají té propojenosti, protože se snaží chovat protekcionisticky a snaží se chránit své energetické dodavatele. Proto si myslím, že se tou problematikou musíme zajímat na celoevropské úrovni, protože každý členský stát sám o sobě to nevyřeší. Jedním krokem by mohlo být právě to, obrátit se na každý členský stát, aby splnil určitá, určitá kritéria, díky nimž splníme určitou úroveň energetické bezpečnosti a rovněž určitou úroveň propojenosti. A nyní otázka biopaliv. Já patřím k těm, kteří nevěří v budoucnost těchto paliv. Myslím si, že se pojí s příliš mnoha problémy. Na začátku samozřejmě všichni byli velkými nadšenci takovéto energetické alternativy, ale podíváme-li se nyní na mnoho trhů, včetně USA, tak si myslím, samozřejmě, každý má na to svůj názor, ale vidíme, jak to dopadlo. A otázka toho rozpojení. Um, dodávky, od výroby a tak dále. Já si myslím, že to je klíčový eh, prvek toho, té propojenosti, ale jak víte, ze strany některých členských států přicházela eh, velká mm, negativní odezva vůči kompletnímu unbundlingu. Proto se někdy říká o tom, že se to nebude týkat samotného vlastnictví, aby se s tím vůbec pohnulo. Ehm, já rovněž si myslím, že se nemusíme posouvat až k otázce nové úmluvy dokud se neshodneme a nezrealizujeme to, co už máme. Proto jsem řekla na samotném začátku, že spíš problémem nyní je vykonání toho, na čem už jsme se dohodli a co už jsme přijali. A ještě já sama bych eh, měla otázku na představitele Evropské centrální banky, protože děkuji za vaši prezentaci, ale mohli byste celou problematiku nějakým způsobem zakotvit na globálních trzích, podívat se na vše z hlediska EU v kontextu globálních trhů a dopadu dolarové měny e, dolaru na naše energetické trhy, protože všichni víme, že mnoho energie se obchoduje a na globálních trzích se obchoduje v dolarech, tedy často by to mohlo, z toho, jak tomu nepříliš dobře rozumím já, by to mohlo mít dopady. Takže kdyby se na to vrhl trochu světla, děkuji. A, Mr. Rolf. Pane Rolfe, máte slovo? Děkuji za slovo. Nejprve několik záležitostí k té otázce, jednak ty důkazy, které máme, v naší zprávě, pokud je o to propojení, zájemné propojení. V naší zprávě poukazujeme na to, že skutečně Možná, že ta situace ještě není ideální, to je pravda, ovšem pokud jde o energetickou bezpečnost, právě díky zájemnému propojení v eurozóně, tak ta se zlepšila. Když se podíváme na situaci v roce 90, 90. letech, tak opravdu vidíme zlepšení. Rovněž eh, je to dobré srovnání když se podíváme na situaci ve Spojených státech. Ovšem samozřejmě, že je zde ještě prostor. Souhlasíme s tím, že toto je právě jedna z, té oblasti, z těch oblastí, ve kterých bychom měli mohli zlepšit eh, bezpečnost energetickou, to znamená zvýšit to vzájemné propojení nebo propojení na trhu. Pokud je o otázku unboundlingu, jsou zde dvě záležitosti. Na jedné straně zde máme marže, marže, které můžeme extrahovat, pokud jde pokud tam to energetické odvětví je mm, dostatečně propojeno a na druhé straně ta, někteří tvrdí, že ta integrace produkce, distribuce zvyšuje efektivitu či účinnost celkového procesu produkce a distribuce. Na základě těch důkazů, pokud jde o dopad liberalizace, jsme zjistili, že dezintegrace a unbundling pomáhá, pokud jde o celkové stanování cen v oblasti energii, čili si myslím, že i zde je prostor k dalším aktivitám. A to si myslím, že je podpořeno právě na základě důkazů, které jsme předložili v naší zprávě. Dále jsou to biopaliva. V této oblasti zatím nemáme nějakou přímočarou odpověď když se podíváme na ty mezinárodní scénáře, které máme k dispozici pro další rozvoj v této oblasti, pro eurooblast, ať už je to z IEA a nebo z komise, tak je zde dopad, pokud je o obnovitelné energie, energie, ovšem ten rozsah je zde zatím omezený a fosilní paliva budou ještě pořád představovat základní zdroj v oblasti energetiky. Poslední záležitost se týkala propojení na americký dolar, pokud jde o ceny energii. V této oblasti, ano, vidíme, že určitý vztah zde je, pokud jde o směrné, trhy, pokud jde o směrné kurzy, dolar, energetické ceny energie. Ovšem není to úplně stabilní záležitost, to znamená, že to nefunguje přímočárým způsobem. Takže si myslím, že není nezbytné, aby tento směrný kurz, řekněme, měl dopad na fluktuace cen energií. Obecně řečeno mohu říci, pokud jde o určitou financializaci energetických cen na mezinárodních trzích. Trh například v komoditách, mm, obecně řečeno globální trh, rostl, ovšem je obtížné prokázat, že pokud jde o tu financializaci trhů s energiemi, že by to snad mělo dopad na ceny nebo že by to bylo propojeno s těmi zásadními prvkami tohoto trhu, alespoň na základě našich poznatků to, co jsme viděli v roce 2008-2009, tu fluktuaci v této oblasti, ta je propojena především se dvěma zásadními změnami, pokud je o poptávku a nabídku. Z tohoto pohledu opravdu nemůžeme říci, že by to snad, nebo teda ten směrný kurz um, měl být vyníkem za um, nebo který by vedl k této volatilitě či nestálosti cen energií. Felix eh, Muy brevemente. Já budu hovořit velmi stručně. Ty čtyři otázky, které jste zmínili, jsou samozřejmě velmi zajímavé. Sítě distribuční sítě, propojenost, interkonektivita v oblasti energetiky, tak eh, to je něco, na čím se moc eh, nezamýšlí, nezamýšlíme. Když se pohybujete po Evropě a přemýšlíte například o telekomunikacích, tak eh, se nad tím vůbec nezamýšlíte protože si říkáte, že když to funguje tam, tak to bude fungovat eh, i tady. To znamená, že je třeba se zamyslet pouze nad náklady, kolik to tedy všechno bude stát, jaké finanční prostředky budeme potřebovat a kolik eh, tady budeme potřebovat i od státu. Dále jsme hovořili o udržitelných energiích, to znamená, jak důležité mohou být různé druhy energie na trhu. Já si myslím, že to nám řekne trh sám. To se bude vyvíjet. A Kromě toho vy víte, že Evropská unie si hodně zakládá na inovacích. To znamená, že jistě některé členské státy se zaměří na eh, inovice, inovace Eh, u různých druhů energie. Někdo se zaměří na eh, větrnou energii, někdo se zaměří na biopaliva. To znamená, že to bude různé. A co se týče eh, těch podniků, tak to si myslím, že už jsem v podstatě odpověděl v té první části. A kromě toho si myslím, že ten aktuální rámec, ve kterém právě jednáme, tak ten si myslím, že je ideální. To znamená, že jediné, o co se musíme snažit, je snažit se vyřešit problémy a ne vytvářet problémy nové musíme zajistit, aby naši občané se mohli volně pohybovat, aby měli jednotnou měnu, aby energie nemusela bojovat s překážkami v podobě hranic, protože to je právě něco, co hodně podkopává inovace v oblasti obnovitelných eh, zdrojů energie, protože například v některých zemích eh, vítr fouká více než eh, jinde. To znamená, jde o to, aby ty státy, ve kterých ten vítr fouká méně, mohly mít užitek z toho větru v jiném členském státě. Všichni víte, že my nejsme sami. Států ve světě je opravdu velmi hodně a energie, které v tuto chvíli potřebujeme a jediné, které jsou udržitelné, jsou obnovitelné zdroje energie. Kromě toho musíme také snížit eh, uhlíkové emise a to jsou právě ty věci, na které se musíme zaměřit. Eh, o slovo se přihlásila také paní Muniz Orkesa. Děkuji. Já jsem velmi ráda, že zde vidím pana Kovenyho, eh, protože my už jsme spolu pracovali v minulosti. My tady neustále hovoříme o zranitelnosti Evropy v souvislosti s dodávkami energie. Eh, hovoříme o tom, že dodávky energie jsou nestále, nestabilní, hlavně v souvislosti s Ukrajinou a dalšími státy. To znamená, že musíme eh, se zamyslet nad tím, zdali dohody s takovými státy, jako je eh, Turkmenistán budou stabilnější. To znamená, že potřebujeme eh, projekty, které zajistí stabilitu, jako například projekt Nabuko a další projekty, které zajistí stále dodávky plynu. Eh, dále, co se týče těch trhů, nikdy se nezmiňuje jediná, jediný autoktonní zdroj naší energie a to je uhlí. Uhlík ze kterého se udělal takový ďábel. Je to zdroj energie, který je neustále demonizován. Ale já si myslím, že tady potřebujeme jednoduše nové energie, například eh, energie, které budou zachycovat a skladovat eh, emise CO2. To znamená, že i tady potřebujeme jednoduše více investic do nových technologií. A já si myslím, že by to v každém případě mělo být zmíněno v nových dokumentech eh, komise a dalších institucí, protože je to náš jediný auto autoktonní zdroj energie, na který nemůžeme zapomínat. E, kromě toho samozřejmě souhlasím s tím, co říkal pan Lavída v souvislosti s tou propojeností, se souvislosti s důležitostí obnovitelných zdrojů energie. Děkuji. Děkuji. Jelikož e, nám nezbývá tolik času, tak si myslím, e, že bychom si měli nejdříve vyslechnout otázky a poté se pokusíme na ně odpovědět dohromady. O slovo se přihlásil pan Boris eh, z Litvy. Máte slovo? Nebo není tu? Tak paní Raucho. Děkuji za slovo. Já si myslím, že pro Litvu, podobně jako Jerska, nás zajímá právě to vzájemné propojení my jsme energetickým ostrůvkem v současné době, máme takové výjimečné, výjimečnou situaci, jsme závislí na jednom zdroji, na jednom dodavateli, pokud jde o energetiku, náš systém v oblasti plynu i elektrické energie je plně závislý na ruském trhu. Nemáme žádné propojení s energetickými systémy v západní Evropě. V roce 2009 toto propojení či plán vzájemného propojení s těmito sítěmi byl schválen u nás a ten by měl pomoci právě odstranit tuto izolaci naší země a propojit nás s ostatními sousedními zeměmi. Jsem přesvědčen o tom, že potřebujeme další kroky, konkrétní kroky, pokud jde o energetický evropský trh. Že tyto kroky musí být koordinovány i s rozvojem celoevropských přepravních sítí v této oblasti, protože pouze díky jednotné infrastruktuře, evropské infrastruktuře, budeme schopni pokročit v Evropě v této oblasti a budeme schopni nalézt nebo dosáhnout i rozumných cen pro koncové spotřebitele. Rád bych využil této příležitosti a položil následující otázku našim odborníkům. Zdá bez společného trhu by jsme byli schopni vůbec regulovat ceny. Děkuji. Paní Raucho. Obrigada. Eu gostava de começar a minha intervenção por... No, já bych nejdříve chtěla ve svém příspěvku připomenout všem, že Portugalsko a Španělsko všem jdou skvělým příkladem, protože už vytvořili ten energetický trh Iberského poloostrova. A i zde převzalo Španělsko spolu s Portugalskem takovou vůči úlohu v oblasti liberalizace trhu. Evropa se toho ujala ale ještě, jak řekl kolega z Irska, se musí mnohé udělat v různých aspektech. Mnohé země se potýkají s obtížemi, aby byli schopni plně realizovat to, v čem jim jde pří, eh, příklad Portugalsko. Portugalsko se už celá léta rovněž angažuje v oblasti obnovitelných energií a to už je i všeobecně známo a uznáváno. Investovali jsme e, znatelným způsobem do větrné i solární energie. Jsme vlastně takovými světovými vůdci v oblasti větrných elektráren. A rádi bychom, aby vznikl celoevropský eh, propojený eh, takový trh s energií. Eh, my jsme schopni vyvážet právě i e, turbíny pro větrné elektrárny a pak bychom byli schopni sami e, jakoby si ukládat více energie do vlastních sítí, což by bylo výhodné. Rovněž se snažíme dodržovat i pravidla pro zakládání těch parků e, větrníkových, jak bych to nazvala, což znovu je něco, kde se mohou jiné země od nás učit. Já bych ráda rovněž se dotkla těch cenových mechanismů. To je velice důležitá věc a správně je správné, že se zde o ní mluví. To se neustále mm, objevuje. U těch společností, jež vyrábějí um, ropu nebo těží um, ropu, neustále se ta cena zvedá a to se předá hned dál e, do té sítě. Ale když cena klesá, tak najednou musíme čekat, než se to odrazí i v ceně té výsledné energie. A tomu nelze tak dobře rozumět, jak to, že například cena benzínu a právě v Portugalsku často zaostává za poklesem cen ropy. Často je to u spotřebitelských cen tak, že nemáme vlastně vůbec schopnost dokázat, že dochází k cenovým kartelům při tom utváření cen, ale jsme svědky toho, že ty odchylky mezi různými nabíziteli těchto paliv jsou velice mizivé. Tedy já bych ráda rovněž zde nadhodila to téma, že je pro nás velice důležitá otázka přístupu k cenám energie. Ta musí být demokratizována, to se musí realizovat. Já pocházím ze země, kde my už se snažíme přecházet do digitálního věku. Máme program Magalieš, čili Magalán, každý žák už má eh, přístup k internetu, vlastní počítač, tedy my už opravdu jsme otevřeli dveře digitálnímu věku v Portugalsku a tak by to mělo být možné i na energetických trzích. Ale neustále máme problémy s dotacemi na eh, energii a na elektřinu. Eh, neustále i portugalské firmy se o tom zmiňují. Proč se nemůžeme prosadit v soutěži se španělskými firmami? Protože Španělsko neustále dodává a dotuje levný proud pro své španělské firmy, takže to je pro nás v Portugalsku problém. A právě eh, na tom iberském eh, společném trhu se to nepodařilo překonat a proto zřejmě to bude ještě horší se s tím poprat na celé celoevropském trhu. Jinak otázka energii, to je průřezová otázka, ta se týká jednak konkurenceschopnosti celého hospodářství, ale zároveň všech evropských občanů. A tady bych právě se dostala k těžišti mé otázky. Totiž otázka na odborníky, právě i na toho představitele Evropské centrální banky, jak mohou země přistupovat k těmto záležitostem tak, aby nebyla poškozována hospodářská soutěž právě v současných podmínkách. Děkuji. V první řadě bych eh, rád pogratuloval panu Laviďovi za skvělý projev. Také bych rád poděkoval panu Rolfovi za studii, kterou nám tady odprezentoval. Myslím si, že to je velmi zajímavá studie ze všech úhlů pohledu. Já bych byl velmi rád, abychom došli k nějakým závěrům. Proč, proč jsou ceny energií tak rozdílné, když ty zdroje energií jsou velmi podobné a ty náklady jsou také velmi podobné. Takže tady bychom měli zjistit, proč se ty ceny tak liší. Kromě toho, co se týče těch cen energie obecně, Kdybychom mohli v celé Evropě používat stejnou energii, kdybychom byli všichni propojení, možná si myslím, že by ty ceny mohly být také velmi podobné. Ale ve chvíli, kdy do té hry vstoupí velmi mocné podniky v různých členských státech a také podniky, které fungují v různých státech, tak jsme v podstatě v situaci, kdy nám tady vystávají otázky, které jsou eh, zcela stejné pro všechny podniky, ale samozřejmě každý podnik chce být lepší a chce vydělávat více. To znamená, že tady je společný evropský problém, který eh, nemá s tím nic společného, je z jiného sektoru, ale je to vlak všechny státy mají různé zákony, jiné zákony, jiné tradice, jiné zvyky, každý má jiné koleje, ale v tuto chvíli se snažíme v podstatě vybudovat společnou železniční síť pro celou Evropu. To znamená, že jsme začali s tímto obrovitenánským projektem, je to projekt, který jde z úplného severu Evropy až na úplný jih. A Poté tedy tady máme další projekt, který je také obrovský a tady hovořím o produkci energie na Sahaře. Ale celkově eh, tyto projekty jsou si podobné. Takže já bych byl velmi rád, kdyby se členské státy mohly shodnout, protože tím by samozřejmě prospěly celému tomu projektu. Zvýšení propojenosti a interkonektivity by mohlo vést k tomu, že se ceny nebudou tolik lišit a že to znamená, že také snížíme moc těch obrovitanánských podniků. A proto říkám, že není dobré, když v sou, že se, když se děje to, co se děje v současné době, že samotné státy podporují své velké energetické podniky. A kde vidím to velké nebezpečí. To vidím v tom, že se tady vůbec nezohledňuje spotřebitel, protože o spotřebitelích se hovořilo relativně málo. Tady potřebujeme vytvořit Evropu. Musíme zajistit, že spotřeba energie bude naprosto bezpečná a stabilní, aby se nestalo to, co se stalo nedávno, to, že jsme neměli plyn ve východní a střední Evropě. Musíme také zajistit, aby cena nebyla příliš vysoká, aby ji spotřebitelé mohli zaplatit. A dále potřebujeme energie, které budou co nejčistější. Musí být co nejčistější, protože chceme samozřejmě všichni zachránit ten míč, kterému říkáme planeta. To je v každém případě zcela zásadní a na to nesmíme nikdy zapomínat. Bueno, hay muchas, eh, mm, Samozřejmě zůstává tu spousta otevřených eh, otázek, ale předal bych teď slovo paní Valean, aby reagovala na některé z nich. Uh, Skutečně jsem velice ráda, že se mohu vyjádřit k těmto záležitostem. Všem já skutečně nejsem odborníkem v této oblasti, já jsem politikem, podobně jako vy všichni, a snažím se pochopit všechny ty nejlepší možnosti, o kterých se hovoří odborníci, nebo všechny ty příležitosti, o kterých odborníci hovoří. Já si myslím, že určitě závěry zde vidíme. To vzájemné propojení, to si myslím, že je nesmírně důležité, všichni o tom hovoří, jakož to o oblasti, která by se měla zlepšit, pokud chceme zlepšit náš energetický trh v Evropě, čili to vzájemné propojení. To je důležité mezi jednotlivými sítěmi a systémy. Je to v národním zájmu, jak jste se tomu zmínili. Všem některé země jsou proti tomuto společnému energetickému trhu a dávají spíše přednost národním energetickým společnostem. Podobně, jak už jste se o tom zmínil, ta otázka zájmu spotřebitele nebo toho, co je nejlepší pro spotřebitele, není na prvním místě pro některé společnosti. Souhlasím s tím, že bychom měli dospět k určité liberalizaci trhu, protože bez liberalizovaného trhu nemůžeme vůbec uvažovat o tom, že bychom mohli dosáhnout nižších cen nebo hmm, mít různorodou dodá, různorodé dodávky. Některé země například poskytují dotace i v mé zemi. Já vím, že Brusel tlačí na liberalizaci cen. Ovšem, nacházíme se po období hospodářské krize, která měla veliký dopad na mnoho z našich občanů a proto by bylo špatné se úplně zříci dotací. Někteří z vás se zmínili o Nabuku a tvrdíte, že místo toho, abychom snížili závislost na jednom zdroju, zdroji, tak ještě neustále uvažujeme v podstatě mm, o budování těchto ropovodů a plynovodů z jednoho zdroje. Já osobně jsem trošku skeptická v tomto ohledu, protože pokud opravdu k ničemu zatím nedošlo, tak asi v brzké době nedojde. Já si myslím, že ten plán v podstatě ještě nebyl naplněn. Pokud by někdo změnil to směřování a stroj plynu, možná, že by k tomu došlo. Vše myslím si, že pouze to postavení toho plynovodu nám není záležitost, která by nám pomohla do budoucna. Španělsko je příkladem v tomto ohledu, že Španělsko je příliš dáleno Rusku, aby mohlo vůbec eh, dovážet plyn z Ruska, proto má terminál tohoto kapa, kapalného plynu, skapalněného plynu eh, a není závislý pouze na jednom zdroji. Dopravuje ho z různých částí světa. Já si myslím, že toto je právě způsob, jakým bychom mohli do budoucna pokračovat, i když nevíme, zda k tomu dojde tímto způsobem. To ještě není jasné a to si myslím, že je z mé strany zatím všechno. Já bych rád začal odpovědí paní Muniz Ortese. Je pravda opravdu to, co eh, říkala Všechno bude záležet na vývoji technologií různých druhů energie. Samozřejmě, že musíme využít i uhlí, které máme a Evropská unie již vytváří a přispívá na vývoj nových technologií, které mohou také využít uhlí jako čistou energii. Takže eh, to, co paní poslankyně zmínila, je v každém případě zcela zásadní. velmi pravděpodobné, že bude třeba, aby na vývoj těchto energií přispívaly různé členské státy. Nezvládne to pouze jeden členský stát, ale všichni máme tu povinnost podporovat tento vývoj a výzkum. Potřebujeme zajistit ne pouze dodávku energie, která uspokojí Evropskou unii, ale my musíme být opravdu vůdčími osobnostmi na celosvětovém energetickém trhu, protože ve chvíli, kdy kdy ztratíme naše vůcovství v energetickém výzkumu eh, ve chvíli, kdy tedy se dostaneme na ty zadnější pozice, tak tím neublížíme pouze Evropě, ale ublížíme opravdu i E, naší vůdcí, vůdčí pozici na světovém trhu, protože samozřejmě všichni víte, že se e, od, v tuto chvíli ocitáme v e, hospodářské krizi, ale mm, to se může změnit. A co se týče tedy toho společného iberijského projektu, tak já si myslím, že to je v každém případě dobrý projekt. Musíme se sejít, musíme najít nějaké řešení v tom současném rámci, protože řešení existují. Samozřejmě, že to bude eh, složité, protože vždy existují eh, složitosti. Ale jsem si jistý, že ve chvíli, kdy najdeme společné řešení, tak, ty i, tak i ten nejposlednější stát z toho bude moci těžit. Já si vzpomínám na případ z Kastýlie. a tam došlo k tomu, že vlastně že v minulosti eh, různé rodiny vlastnily menší pozemky, ale v rámci snahy vyřešit problém, který tam existoval, se ty různé rodiny a různí vlastníci dohodli a spojili své pozemky v jeden a to samozřejmě zvýšilo produktivitu eh, těch pozemků a přesně to stejné musíme udělat také v oblasti energetiky, protože ve chvíli, kdy budeme jednat společně, tak to bude prospívat nám všem. A co se týče pana Iskerdy, a těch rozdílných cen energií, které existují na současném trhu. Samozřejmě, ve chvíli, kdy bude mít jednotný trh, tak bude lépe fungovat hospodářská soutěž. To znamená, že více podniků budou, bude soutěžit mezi sebou, takže já si myslím, že v každém případě jednotný trh bude mít eh, pozitivní dopad. Co se týče té eh, železnice, tak samozřejmě také máte pravdu. A co se týče těch spotřebitelů, tak já jsem zmiňovala spotřebitele, protože samozřejmě bez toho, aniž bychom zohledňovali zájmy eh, spotřebitelů, tak nemůžeme tady hovořit vůbec o žádném společném energetickém trhu, který v podstatě závisí na evropských spotřebitelech, protože my budeme přispívat k lepšímu vytváření Evropy ve chvíli, kdy budeme zohledňovat zájmy spotřebitelů. Takže to v každém případě jsme zohlednili. Děkuji. Velice stručně. To znamená, pokud jde o obavy ohledně spotřebitelů, já už jsem se o tom zmínila na počátku, my se samozřejmě tím rovně zabýváme, pokud je o spotřebitelské ceny, to je právě naše práce. A z tohoto hlediska samozřejmě zaměřujeme naše, naši práce a naše úsilí, čili to mohou pouze podpořit. Některé z těch prvků, o kterých jsme se zmínili, ta asymetrie, jistě to znáte lépe než já, tu situaci Portugalsku konkrétně. Ano. Samozřejmě, že tam došlo k určitým spožděním. Ovšem, pokud jde o celkovou reakci, ať už jde nahoru nebo dolů v spotřebitelských cenách, tak nevidíme nějakou, nějaké jasné důkazy ve všech zemích nebo ve vaší zemi o k tomu, že došlo k nějakému, řekněme, spoždění o několik dní a podobně. Ovšem my opravdu nevidíme nějakou systematickou asymetrickou reakci, to znamená, eh, pokud klesají ceny ropy, jakým způsobem to pak má dopad na spotřebitelské ceny. Samozřejmě, že to může být spojeno s určitou chybou v oblasti měření, ovšem při hodnocení těchto, tohoto rozvoje či vývoje bychom měli postupovat opatrně. Dále to byla otázka subvenci či dotací. Souhlasím tom smyslu, že pokud to vede k, k, k určitému narušení trhu, tak to má kontraproduktivní dopad. Ehm, důležitý je spíš, důležitá je spíše ta dlouhodobá perspektiva, protože energetika, energetické sítě, to znamená zároveň velké investice, z dlouhodobého hlediska je to zásadní a proto bychom měli vést určitou konzistentní politiku v tomto ohledu, tak aby to šlo ruku v ruce, abychom zde viděli určité společné cíle i z politického hlediska abychom vzali v potaz například skleníkové plyny a tak dále. Si myslím, že eh, abychom teda nezdaňovali jenom některé prvky a naopak subvencovali jiné. Mělo by to prostě být propojeno. Kdybychom řekli, tak uděláme toto a zároveň budeme liberalizovat ceny a stavit teda ty ceny poté měly být všude stejné, nebo e, proč to nejsou stejné ceny, pokud jde o zdroje energii, například ve srovnání s Spojenými státy a tak dále. Když se podíváme na eurozónu, tak ten energetický mix v oblasti produkce elektrické energie, tak tam vidíme velikou různorodost. Ve Francii například je to veliký podíl jaderné energie, zatímco v jiných zemích tomu tak není. Záleží samozřejmě i na ceně ropy, tam má poté dopad na ceny za které můžete prodávat vaši elektrickou energii. Čili opravdu zde vidíme i v tyto rozdíly, pokud jde o energetický mix, různé situace v, jiných, v jednotlivých zemích, proto se ceny liší. Dále jsou to sítě, jejich náklady na tyto sítě, to se rovněž liší a poté hospodářská soutěž a ta záležitost toho, zda jsme skutečně konkurenceschopní, nebo zda by zde ta situace poté měla být v tomto ohledu podobná. Čili z mé strany to by bylo asi všechno. Ještě předtím, než předám slovo dalším řečníkům, tak bych eh, rád ujasnil tři věci, které jsou velmi důležité. V první řadě, myslím si, že jsme nehovořil o hlavním zdroji energie Evropy a tady mám na mysli účinnost, efektivitu a úspory, to znamená, že potřebujeme lepší politiky týkající se úspory a účinnosti. A dále je třeba vnímat energii jako zásadní vstup, hlavně pro průmysl, který je velmi důležitý pro naší konkurenceschopnost. To znamená, že energii potřebujeme pro produkci, ale Zároveň si musíme uvědomit, že nové technologie jsou spojené s novou průmyslovou revolucí a takovým způsobem můžeme opravdu si udržet naší vůdčí roli. Dále, co se týče té interkonektivity, již eh, jsem to říkal, kdybychom v té době ukrajinské krize měli správnou infrastrukturu, tak jsme mohli ostatním členským státům pomoci s naším plynem. To znamená, že pokud by byly, bývaly, existovaly dobré plynovody a dobrá propojená infrastruktura, tak jsme mohli celé Evropě v té době pomoci. E, v tuto chvíli bych tedy možná předal slovo mm, poslanci Lavíjovi. Já bych e, vám všem rád poděkoval za to, že jste přispěli do této velmi zajímavé rozpravy. My v každém případě všechny vaše připomínky zapracujeme do finální zprávy z tohoto jednání a to by bylo všechno. Děkuji za pozornost. Naschledanou.